Vážení kolegové, pokračujeme v našem zasedání. A začínáme sdělení paní Aider Gardia Zabal o finančních aktivitách Evropské investiční banky. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Jak víte, nedávno se změnila forma jak eh, přistupovat eh, k tomu otázce. Letos eh, je na ekonomickém výboru vypracovat zprávu a na nás je, abychom vypracovali stanovisko. Vypracováváme tedy stanovisko a já bych vám v něm chtěla předložit čtyři body. Jak víte, ve stanovisku není možné příliš podrobně věci rozebírat. Takže tam říkáme, že Evropská investiční banka eh, je, má stále důležitější a důležitější úlohu eh, v EU, stále se rozšiřují a násobí eh, finanční nástroje, které používá EIB. E má to tedy větší a větší důležitost v našem rozpočtu a také jejich rozpočet je stále komplexnější a komplexnější a objevují se tam nové nástroje a proto je to téma, které eh, z tohoto hlediska musíme eh, nahlížet. Vyžadujeme tedy podrobnější informace, eh, pravidelnější, důkladnější informace od EIB, abychom jménem občanů mohli jasněji přijímat rozpočtová rozhodnutí co nejlepším způsobem. Dále si myslím, že je důležité, aby tady existovala z časového, ale i obsahového hlediska e, souhra e, mezi e, různými aktéry, včetně EIB. A proto je třeba mít tady plán budoucích evropských investic, které budou probíhat prostřednictvím EIB a koordinovat je s externím mandátem. Je tady celá řada směrů působení, které nejsou eh, spouštěny vždy současně, ale vyžadují určitou koordinaci. To znamená, eh, aby se brali v úvahu provázanosti těchto působení. Eh, a ne šla každá jen izolovaně po své eh, línii. A pak ještě další bod, aby tady byla odpovědná politika, která vychází ze zásad správného eh, řízení a zprávy spravedlivého rovného přístupu. Cílem je zabránit tomu, aby Eh, různé transakce, které probíhají, eh, byly netransparentní nebo nějakým jiným způsobem eh, nesprávné. My tedy musíme opravdu vnést naprostou transparentnost do všech transakcí, které tady probíhají s EIB. Já také v rámci evropského rozpočtu. Tak tedy to jsou body, které tam chci uvést a uvítám vaše další náměty. Děkuji. Děkuji, paní Gardia Zabála, za ty čtyři myšlenky, které chcete dát do stanoviska, e, o které jste se s námi podělila a které teď možná vyvolají nějaké reakce. Kiitoksia. Mukava nähdä teitä kaikkia kesän jälkeen. Děkuji. Já jsem velmi ráda, že vás všechny tady eh, opět vidím po letních prázdninách. Děkuji zpravodajce. A Musím říci, že to je velice zajímavé téma. Vy jste tady již eh, všechno řekla, ale dovolte, abych k tomu něco ještě dodala. Evropská unie by měla sehrávat důležitou průkopnickou eh, roli. My jsme v parlamentu prokázali, že chceme eh, působit, například komplikovat věci pro daňové ráje, znemožnit jim působení. A proto je docela zvláštní, že EIB eh, e může dávat peníze k takovým účelům, nebo že je možné postupovat prostřednictvím prostředníků, kteří působí v daňových rájích. Tomu bychom měli, měli, to bychom měli znemožnit. A ostatně e, v Evropě jsme o tom už mluvili. E, ombudsman už to zdůraznil že je třeba respektovat všechny právní principy. A abych reagovala na slova zpravodajky, tak chci eh, zdůraznit, že je důležitý pojem otevřenost. Podle Evropské smlouvy a podle Evropské legislativy, která má dopad na všechny instituce, se vyžaduje zásada dobré zprávy, good governance. A to musí platit eh, také na Evropskou investiční banku. V tomto smyslu je divné, Eh, vidět, že EIB si pravidla eh, změnila o té, o té otevřenosti eh, v loňském roce. Je tady stále více a více dokladů, textů, které jsou zařazeny mezi důvěrné. Takže to rozhodně neodpovídá principu otevřenosti. A my jsme také mohli konstatovat, že banka nerespektovala Eh, ty principy otevřenosti, které si sama banka stanovila, která, které si sama eh, definovala. A to by tedy takto být nemělo. Úloha EIB, důležitost EIB eh, bude stále narůstat a to znamená, že pravidla otevřenosti musí být respektovány je třeba přerušit veškeré kontakty s, daňo, s daňovými ráje. Tolik tedy eh, z mé strany děkuji vám. Ano, děkuji. To je hezký, hezký cíl bojovat proti daňovým rájům, proti daňové optimalizaci. Ale jestliže dochází k daňové optimalizaci, to je také způsobeno tím, že eh, členské státy EU jsou natolik eh, hloupé, že si navzájem konkurují v daňové oblasti. Takže to by bylo dobré, eh, pokusit se nějak eh, zastavit toto konkurování si uvnitř Evropské unie. Eh, kdo by rád reagoval nyní na vystoupení paní Gardia Zaval? Prosím, pan Morrison. Děkuji, pane předsedo. Já bych také rád poděkoval zpravodajce za předložené stanovisko a e, sdílím to, co tady vyjádřila, zejména v současnosti e, vzniká stále více nástrojů EIB a proto je o to důležitější, aby vše bylo konzistentní. Musíme mít celistvý přístup a e, role EIB také roste, je stále významnější i pro jednotlivé členské státy ale přesto jsou tady rozdíly eh, mezi jednotlivými členskými státy a do jaké míry jsou tam ty vztahy s EIB a my musíme ty věci přeskoumat ukořené, jaké jsou příčiny. Tam, eh, kde v zemích jsou méně rozvinuté eh, trhy nebo je tam malá zkušenost s PPP, je tam nedostatek informací, tak tam musíme zajistit, aby EIB pomáhala všem členským státům, dodávala jim informace a svou expertízu, kterou oni potřebují, aby mohli využívat finance od EIB. Já samozřejmě nechci navrhovat, aby tady byla nějaká geografická koncentrace. Eh, musí to být samozřejmě vyvážené v tuto chvíli rovné podmínky neexistují, protože některé země zkrátka nemají legislativu k některým finančním eh, nástrojům nebo nemají je rozvinuté, nemají pravidla pro eh, partnerství veřejného soukromého sektoru a tak dále. A eh, jestli tady je zástupce EIB, tak bych chtěl položit určitou otázku, nebo každopádně bychom se nad tím měli zamyslet Eh, iniciativa o odolnosti EIB, to se zaměřilo na západní Balkán, na jižní sousedství, ale ne na východní sousedství Unie. A pokud vím, tak parlament ve všech zprávách i z minulých let eh, říkal, že eh, východní partnerství je důležité, Ukrajina, musíme podpořit reformy a rozvoj v těchto zemích. A pokud to mohu posoudit, tak tato iniciativa EIB eh, e se zaměřila pouze na západní Balkán a na jižní sousedství. Je to tak? Můžete to objasnit? A já v každém případě vítám rostoucí roli našeho výboru při monitorování aktivit EIB. Dříve to byl výbor KONT a EKON a my jsme za to tvrdě bojovali. Eh, náš předseda tam sehrával, sehrál také důležitou úlohu a teď je to tak, že v budoucnosti rozpočtový výbor bude mít větší úlohu při monitorování aktivity IB a já si myslím, že to je jedině správné. Děkuji. Chce vystoupit ještě někdo další? Eh, já si myslím, že Evropská investiční banka bude sehrávat stále důležitější eh, úlohu a komise nám asi předloží nějaké návrhy, pokud jde o nějaký eh, investiční fond nejenom v Evropě, ale i v Africe a proto se musíme ujistit, že EIB bude opravdu mít přidanou hodnotu a bude užitečná a aby v těch operacích opravdu e, zůstávala nástrojem politiky, prospěšným nástrojem, aby e, neměla na mysli pouze svůj vlastní prospěch. Chcete ještě něco dodat, paní zpravodajko? E, ne, nemám v podstatě co dodávat. Víceméně tady všichni hovořili stejným směrem. A já budu čekat na pozměňovací návrhy. Ano, takže pozměňovací návrhy, eh, ty by měly být do 20. září 12 hodin. A pak se 10. nebo 11. října vyjádří hlasováním rozpočtový výbor k tomuto návrhu stanoviska. A výbor Ekon, ten uh, bude hlasovat 28 listopadu a na plenárním zasedání se bude hlasovat v prosinci. Eh Paní Gardia Zabal. Možná byste mohla nám říci své úvahy o tom, Eh, jak, eh, jaký je mix prostředků ve vnější činnosti a říci nám také, jak to vypadá v jednání eh, Rady, Komise a parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Ano, tady vám mohu říci, že na, mezi koordinátory jsme se dohodli, že komise nám přednese informace, tak jako jsme to dělali i v předchozích letech, o tom, jak eh, práce probíhají v rámci eh, příslušné platformy. Letos myslím, že by je obzvláště důležité od ohlášení Evropskou komisí, že tady je plán eh, investic, i když je to stále ještě ve fázi koncipování, ale už je jisté, že tento investiční plán tady bude, takže Eh, tady eh, myslím, že eh, víme, co mm, k tomuto dní je možné vědět o investičním plánu EFSI. Ale myslím, že bude lepší než mě vyslechnout si přímo informace od zdroje, to je od Evropské komise. Bien. Ano, tak já tedy vlastně Předávám vaše přání zástupci Evropské komise, aby se mohl vyjádřit. Excuse me, that was, that was for the commission right? José Beg Planas. Pan José Beg Planas. I'm, uh, my name is Tim Jonas Kaiser. Ano, jsem tady za eh, komisi generální ředitelství ECOFIN a, a pokud jde o předběžné stanovisko eh, k té zprávě, eh, té zprávě, která vlastně popisuje situaci od července až do konce roku 2015. A byla tady i snaha samozřejmě zhodnotit poslední vývoj. A já bych nejprve pohovořil o předběžném pohledu na celou tu věc a potom tady bude pan eh, ředitel Rudolfis eh, DGF eh, a další tady potom vysvětlí tu další věc. Takže nejprve takový předběžný pohled na tu věc. Ta zpráva zatím ještě nebyla schválena ale pro toto období. Já bych rád vysvětlil souvislosti. Asi si budete pamatovat eh, první verzi té zprávy. Ehm, o aktivitách Evropské platformy eh, pro externí spolupráci. V roce 2012 vznikla skupina expertů na požadavek Rady a Evropského parlamentu. My jsme eh, udělali první z této zprávy v Dubnu eh, jsme to tady představili v dubnu minulého roku, takže mnozí z vás jistě pamatují na mm, tehdejší prezentaci. A tady, tady ta snaha vytvořit platformu pro eh, externí vývoj. Chtěli jsme eh, optimalizovat poskytování různých grantů a půjček v této oblasti a na tom eh, jsme pracovali v, i v expertní skupině od srpna do prosince roku 2015 politická skupina, tam jsou zástupci členských států, eh, je tam zastoupen ESVČ a potom jsou tam i pozorovatelé z Evropského parlamentu a Další komise poskytuje sekretariat, který zajišťuje koordinaci a komunikaci. Politická skupina se setkala čtyřikrát, aby diskutovala o technické stránce. Eh, 17. prosince 2014, 2. E, října 2015, potom v listopadu 2015. E, pak tady jsou technické služby různých institucí, které se do toho zapojily, zástupci členských států. Byly tam dvě technické e, skupiny, jedna se zaměřovala na mobilizaci zdrojů soukromého sektoru a druhá se zaměřovala na boj proti klimatickým změnám. Vždy z toho vyplynula zpráva a byla tam technická setkání, která to hodnotila. Také jsme měli skupinu eh, pro eh, finanční eh, rozvojovou pomoc. Je tady aktualizace strukturálních záležitostí a jsou tam různá opatření, z účetního dvora, která byla předložena v roce 2014 a to bylo tedy hodnoceno. Byly tam diskuze na technické úrovni, na politické úrovni, na to, jakým způsobem se přispívá k mobilizaci soukromých strojů, k potírání klimatických změn a tak dále. Hlavní závěr této zprávy je, e, že e, zatím se adekvátně e, pokračovala v podpoře evropských politik a v této chvíli probíhá řízení, které v té první části, v tom prvním období nefungovalo. Zpráva účetního dvora se zaměřila na efektivitu. Eh, Evropská komise tady i nadále bude věnovat velkou pozornost celému tomu procesu. Pokud jde o budoucí práci, tak zpráva uvádí, že technická a politická setkání budou eh, dále probíhat eh, i po Eh, konci eh, období té zprávy a v podstatě eh, tady byla taková vlna reakce na, na ty migrační toky. Můj kolega se k tomu ještě vyjádří. Měli jsme tady zasedání k zapojení soukromému sektoru a ty budeme ještě tady plánovat. A pokud budete mít nějaké otázky ke zprávě Jubek, tak já vám eh, ráda, rád na to odpovím. Bude se to týkat toho období 2015. K tomu, k tomu rád odpovím já a potom eh, kolega Rodolfi vám odpoví na další věci. Děkuji. Merci, monsieur. Avons-nous des questions, Madame sur la période euh, Děkuji vám. A je to tedy období červenec 2014 až eh, prosinec roku 2015, takže tady může pokračovat váš kolega. Thank you. Děkuji, děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, a eh, chci uh, omluvit svého ředitele, který se chtěl zúčastnit, ale uh, musel uh, se zabývat eh, jiným eh, tématem, eh, kterým ho pověřila komise. My jsme v těchto dnech pod velmi silným tlakem, to jistě pochopíte, a mm, probíhá mnoho prací souběžně. A to je důvod, proč mm, se pokusím ho mm, nahradit a poskytl bych vám určitý celkový rámec nebo nástin o tom, co je předmětem diskuse a to mu budou potom následovat eh, určitá rozhodnutí eh, a také eh, jednání v rámci komitologie a kontrolní postupy. Zejména bych chtěl zdůraznit, že v rámci platformy jsme minulé úterý měli setkání kdy členské státy, finanční instituce, příslušná generální ředitelství i eh, parlament byl pozván a jak eh, můj kolega tím právě vyložil, předložili jsme všem zúčastněným eh, stranám v hrubých rysech nástin toho, oč poběží. Jak víte, tento investiční plán je součástí nového rámce partnerství se třetími zeměmi v rámci Evropské agendy o migraci. To znamená, je to jeden z pilířů této agendy. A hlavním účelem eh, toho eh, plánu pro vnější investice je vybudovat eh, po vzoru eh, Fondu pro strategické investice eh, stejný pilíř a v zásadě se zaměřuje na řešení základních příčin migrace. Hlavním účelem, je plánu, hlavním účelem plánu strategických investic je zaměřit se na ty projekty, které budou eh, nejspůsobilejší eh, z hlediska tvorby růstu a zaměstnanosti eh, v těch zemích, které jsou vlastně zdrojem imigrace. Jak jsem již uvedl, tento investiční plán spočívá na třech pilířích stejně jako EFSI. Eh, první pilíř eh, čerpá ze zkušeností, které jsme získali v uplynulých eh, letech z takzvaných blending facilit a jde zejména o využití finančních nástrojů a o vytvoření záruky, která nám určitě pomůže oslovit určité sektory, určité země, eh, kde eh, vlastně eh, soukromý sektor jako takový se rodí obtížně. Jde tedy o vytvoření určitého fondu pro udržitelný rozvoj. Bude to podpořeno ještě dvěma dalšími pilíři, a sice technická pomoc, kterou která bude poskytována finančním institucím, zejména místním, ale také národním a všem zúčastněným stranám, tak, aby byli schopni vypracovávat v tomto rámci projekty. Za třetí, a to bude určitě stavět na zkušenostech Evropské komise, budeme mít pilíř, jimž se budeme snažit šířit lepší podnik- podnikatelské prostředí v našich partnerských zemích. Hlavním cílem v této chvíli tohoto programu je vytvořit integrovaný finanční balíček, který bude pokrývat finanční investice do regiony Africké Afriky a dalších eh, oblastí. Jak jsem již eh, předeslal, nejdůležitějším bude zaměřit stávající facility, například africkou investiční facilitu a facilitu pro sousedství, tak aby řešili hlavní příčiny migrace to je jeden z problémů, jim se potýkají členské státy a požadovali to také eh, na úterním zasedání. Neznamená to ale, že zcela změníme Eh, naši taktiku, kterou jsme eh, uplatňovali v minulosti s těmito facilitami, pokud je o energetiku, dopravu, zdravotnictví. I tyto sektory budou eh, podporovány dále v tomto programu, ale důraz bude spočívat více na podpoře pro soukromý sektor v těchto zemích a vytváření pracovních míst. V minulosti tyto projekty vedly k poměrně nízkému objemu tzv. blending facilities. V některých případech to představovalo pouze 4 až 5 jinde až 10 Takže jde o to změnit nebo proměnit tyto investiční facility eh, na platformy, které z jedné strany budou financovat investice eh, na základě stejných pravidel a eh, modu modalit, které platily pro blending facilities a současně ale vytvořit záruku pro fond mm, pro udržitelný rozvoj, který bude také určitou zárukou pro finanční instituce působící v těch regionech. Management takovéto iniciativy si určitě vynutí určitou míru koherence a e, bude to muset platit pro e, minimálně Afriku a potenciálně to bude e, rozšiřováno dále. A budeme uplatňovat stejné struktury jako v minulosti. Bude tady strategická rada, která bude usměrňovat a dávat orientaci celému programu a pak budeme mít operační rady, které budou schvalovat projekty pro tyto investiční platformy. Myslím, že na tomto místě ukončím. Snad ještě doplnění. To může být zajímavé pro tento výbor. Částky, které jsou nyní k dispozici, Komise oznámila, že dá k dispozici 3,1 miliard do roku 2020. To jsou částky, čísla, která se objevují i v sdělení o migraci a skládá se eh, z 2 biliony eh, nebo 2 miliardy eh, a 400 milionů z rezerv, z obálek a 1 milion z DNI a pak určitá část 160 milionů, která um, bude čerpána z panafrického nástroje. Doufáme, že budeme mít k dispozici asi 31 miliard. Je to poměrně nízké ve srovnání s tím, co jsme měli k dispozici v minulosti díky jiným facilitám, ale musíme být skromní a žádáme od členských zemí, aby doplnili, dorovnali tyto fondy a poté může být ten celkový objem mnohem vyšší než eh, ta částka, která je naplánována pouze z komise a vyčleněna komisí. Myslím, že na tomto místě mohu ukončit. Děkuji vám za to, že jste nám popsal tento mechanismus. A doufáme, že členské státy budou reagovat na to vyjádřené přání. A že se to možná přiblíží evropskému rozpočtu, což by bylo pak snažší a přehlednější. Děkuji. Paní Kardia Zabal, máte něco na závěr? Já bych ráda položila otázku. No, takže za prvé velice děkuji za všechnu tuto informaci a e, právě e, na závěr jste nám e, poskytl právě ty informace, které velice zajímají rozpočtový výbor. A to také ukazuje, jaký je rozsah má tento fond, jaké má prostředky. Zcela na závěr jste hovořil o těch možnostech, aby členské státy eh, přispěly a že to bude dobrovolný příspěvek eh, bude možná eh, stanoveno i nějaké minimum, bude to fungovat pak jako EFSI. A byly by to tedy individuální příspěvky jednotlivých států také. To nevím, jestli existuje eh, ta informace, kterou bych chtěla vědět. Kdo bude řídit tento fond? Bude tady eh, nějaké řízení podobné Evropské investiční bance nebo nějaké eh, kolektivní řízení nebo komise to bude řídit? Zajímalo by mě tady, jak a kdo bude toto řídit. A kdo tedy eh, dohlédne na to, aby parlament zde nebyl připraven o své pravomoci v této věci? Můžete prosím odpovědět na otázku paní Gardia Zabal? Mucho placer. Eh, S potěšením. Eh, tedy ty mm, příspěvky, které se žádají od členských států, budou na začátku dobrovolné. Eh, neexistuje tady žádné, žádný formální závazek eh, do posud. I když musím říci, že eh, na čtvrtečním zasedání platformy některé členské státy vyhlásily svůj zájem účastnit se, ale nebyla ještě řeč o žádných sumách. To je jistě obtížná fáze. My se budeme snažit, aby tady byla e, spolupráce, aby program pokračoval, postupoval vpřed a aby byly vidět výsledky, aby to pak také vyvolalo větší zájem o práci v tomto smyslu. Pokud jde o řízení, ještě není přesně rozhodnuto. E, tedy za prvé, ty prostředky, které budou využívány, e, to jsou fondy, které již existují, nebudeme požadovat nějaké dodatečné fondy. A pokud je o řízení, tak eh, pravděpodobně to bude řízeno z mm, Evropské komise. Tady Evropská investiční banka bude mít jistě také velmi důležitou úlohu, kterou bude sehrávat v tomto programu. EIB již představuje prakticky 30 eh, finančních prostředků těchto eh, investičních nástrojů. Eh, takže jistě tady bude důležitá úloha EIB, ale eh, také z hlediska využití záruky, z hlediska know-how. Ano, tady bude EIB sehrávat důležitou úlohu. A jen bych chtěl uklidnit eh, pana předsedu výboru. Parlament bude náležitě informován o všech etapách a fázích Eh, tohoto projektu. Děkuji. Děkuji. Takže tím můžeme uzavřít tento bod a tuto důležitou zprávu. Vidíme, jak to vypadá eh, s celkovým zaměřením a doporučuji, abychom nyní přešli eh, k Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Tady pan Sarva má nám řekne, zda eh, tady je možné získat tyto peníze Microsoftu. Eh, ano, tady opět máme eh, další způsob využití tohoto fondu. A, a toto je poměrně znatelné. 1441 příjemců, eh, například 2000 propuštěných zaměstnanců ve Finsku. Je to poměrně netypický případ globalizace. Pamatujete si, že Nokia v prvním desetiletí tohoto eh, tisíciletí měla eh, problém, tedy nejprve měla úspěch, ale potom nastoupil Android a další a s Nokia to šlo z kopce. A Microsoft eh, a Nokia začaly tedy propouštět a eh, tady eh, ta žádost splňuje kritéria a, a celkový rozpočet činí 8,4 9,4 milionů eur a míra příspěvku je 60 neboli 5,364 e, e, milionů eur. Toto propuštění se týká zaměstnanců s nejrůznějšími kvalifikacemi. Byli tam v tomto případě vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, ale je to velmi specializované neodvětví, takže e, tady ani ty znalosti nepomohou. E, a e, je to také osm různých subdodavatelů a subdo, lidí se subdodavatelských firm, kterých se to týká. A já bych tady specificky zmínil uh, několik věcí. Eh, členská země musí vyhradit dostatek prostředků na kontrolu eh, co se, z toho, co se stane s našimi penězi z evropského rozpočtu a v mnoha případech toto neproběhlo tak, jak mělo v dřívějších případech, musím říci, v tomto členském státu a konkrétně v tomto případě oni opravdu zajistili, že tam bude dostatek prostředků na kontroly a že ta opatření budou prováděna efektivně. Další věc, kterou bych chtěla zmínit, je, Eh, že různé eh, osobní služby pro propuštěné zaměstnance jsou velmi eh, užitečné, nebo se to prokázalo v dřívějších případech a toto také probíhá v případě Microsoftu v tomto případě. Jinak k tomu nemám co dodat, nemám žádné údaje, pokud jde o termíny, ale možná, že pan předseda nám k tomu něco upřesní. Merci, monsieur. Eh, děkuji, pane zpravodaji. Pokud jde o data, tak vaše zpráva eh, může být eh, do 15. září 12 hodin podrobena návrhům pozměňovacích návrhů. Pak 26. září bude hlasováno v hlavním rozpočtu a 29. září v rozpočtovém výboru. Eh, kdo by chtěl reagovat na toto vystoupení Sarváma, vyjádřit k tomu nějaký názor? Nikdo se nehlásí, takže tím můžeme uzavřít tento bod. Další zpráva 16 eh, zpráva pana Gonzálese Ponce je odložena na příště. Je to otázka Eh, použití globalizačního fondu u Ericssonu. Eh, v 15 hodin 50 se počítá s hlasováním, takže uvědomte si, jak jsme přesní. Můžeme přikročit k hlasování. Já prosím, abyste si zasunuli kartičky do příslušného přístroje. a uděláme si na zkoušku hlasování, abychom si ověřili, že nám systém dobře funguje. Zahajuji hlasování na zkoušku. Jeden z nás nehlasoval, i když vložil kartu. Ne, už to je v pořádku. Takže končíme hlasování na zkoušku. Hlasujeme o zprávě pana Kristoforu o Fondu Solidarity. E, návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? E, je to zamítnuto. Návrh 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 14 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 15 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 16 pro. Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 17 pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. Návrh 18 eh, pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. Návrh 19 pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. Návrh 20, eh, 19 pro. Promiňte, omlouvá se předseda. Návrh 20 pro Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Je to schváleno 22 hlasy proti 12. Návrh 21 pro. Proti. Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování k bodu 21. Končíme hlasování. Zamítnuto. 16 proti 16. Návrh 22 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Návrh 23 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 24 pro. Proti. Ověříme 24. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno 18 hlasy proti 13. 25 pro, proti, zdrželi se? Já myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme si to. Návrh 25 zahojí hlasování. Končíme hlasování. Zamítnuto. 17 eh, hlasů proti, 13 pro. Návrh 26 pro, proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 1 pro, proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 2 pro, proti. Zdrželi se? Schváleno. Návrh 3 pro, proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 4 pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. Návrh 5 pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. Návrh 6 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 7 pro. Proti. Ověříme, zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Takže 18 hlasů schvaluje, 16 je proti. Schváleno. Návrh 8 pro. Proti. Ověříme. Zahajuji hlasování. Návrh 8. Končíme hlasování. Zamítnuto 21 hlasů proti 13. Návrh 9. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Návrh 10 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Návrh 11 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní hlasujeme o celém textu, takto pozměněném. Hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Takže 31 hlasů pro, 1 proti. Blahopřeji zpravodaj. A nyní hlasujeme o zprávě pana Ali nástroje na snížení kolísání cen na zemědělských trzích. Máme tady návrh 25, který se stahuje. Návrh 25 je stažen, je to na první stránce. Těsně před kompromisem 3. Návrh 18 pro. Proti. Kdo se zdržel? Ověříme. Zahoji hlasování. Končíme hlasování. Je to zamítnuto. Je tady 22 hlasů proti, 15 pro. Kompromis 1 pro. Proti. Ověříme. Eh, jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. 19 hlasů pro, 17 eh, proti. Návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 21 pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. Návrh 22 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 23 je pokryto kompromisem 1. Takže se dostáváme ke kompromisu číslo 2. Pro? Proti? To je důležité hlasování, ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Kompromis 2 schválen 25 hlasy proti 12. Kompromis 3. Kdo je pro? Kompromis 3. Proti? Zdrželi se? Je to schváleno. Návrh 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 33 pro, proti. Já myslím, že je to schváleno, ale uvěříme si to. Jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno 20 eh, hlasy proti 13. Návrh 34 pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 35 pro. Proti. Zdrželi se? Myslím, že je to schváleno, ale ověříme bod 35 elektronicky. Je to schváleno 26 hlasy proti 9. Prosím, zvedejte dobře ruku, ať je to jednodušší. Návrh 36 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 37 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 4. Pro. Proti. Zdrželi se. Kompromis 4 je schválen. Návrh 43 pro proti, zdrželi se schváleno 44 pro, proti, zdrželi se schváleno. Čtyřicet pět pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 47 pro, proti, zřeli se, schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se. Ověříme návrh 1. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Zamítnuto 20 hlasy proti 14. To byl návrh 1. Návrh 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 3 pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. Návrh 4 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 5 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 6 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 7 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. Návrh 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 15 pro, proti, ověříme i jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno 19 hlasy proti 18. Návrh 16 pro, proti. To je nerozhodné, tak ověříme. Jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Eh, hlasování je ukončeno. Jde o návrh 16. No, návrh 16. Eh, pardon, 17 pro. Proti, zdrželi se. Já myslím, že je to schváleno, ale uvěříme. Jmenovité hlasování zahajuji. Končíme hlasování. Schváleno 20 hlasy proti 18. A teď hlasujeme o celém textu, který byl takto pozměněn jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Je to schváleno. 31 hlasy pro, 5 eh, proti, 2 se zdrželi. Eh, blahopřeji zpravodaji. A teď se dostáváme k oddílu 3 rozpočtu na rok 2016. Spravodajem je pan Fernandez, který nám předložil několik návrhů o převodech, nebo tam nejsou převody. Budeme tedy, přikročíme tedy k dalším sekcím, dalším oddílům. Nejdříve tedy věci, které není třeba projednávat eh, v uzavřeném jednání. Pane Depre, Já bych eh, chtěl tedy především ověřit, že ve smlouvě eh, je tady eh, opravný rozpočet in kamera, takže budu tedy hovořit o něčem jiném. A sice o číslo čtyři. Tam není problém. Takže já jsem pro, jestliže jde o čtyřku, tedy článek 27. 27, 27, to je o bezpečnosti, čili by to mělo být za zavřenými dveřmi. A pak je tady článek 25. Eh, k článku 25, ano, ano, to může být eh, schváleno bez hlasování. Tam není problém. Nejsou ani žádné otázky, dobrá, můžeme to tedy považovat za schválené. European Data Protection Supervisor, eh, žádost o převod prostředků, článek 25, eh, tedy není žádný problém, dobrá. A než přejdeme k zasedání za zavřejmi dveřmi, paní Holmajer, eh, nemovitosti. Vážený pane předsedo, já to velmi zestručním. Evropská eh, vnější služba nám zaslala materiál, který eh, ale eh, musela revidovat, protože se přepočítala o 3 miliony a z tohoto důvodu bych ráda ještě jednou eh, ta čísla přeskoumala, protože se domnívám, že musíme tady provést skutečné žádné řízení, nejenom informativní řízení. I rada požaduje podrobnější informace a proto navrhuji, abychom to celé rozběhli ještě jednou, po té, co já jsem to obdržela teprve včera a stínoví zpravodajové teprve dnes a ti by také měli mít šanci se na to podívat a já také bych měla mít tu šanci, takže bych eh, navrhla, abychom se tím zabývali na příštím zasedání. No, dobře, takže to odložíme eh, na středu 14. září ve Štrasburku. Ano, nebude to prodloužení, ale bude to nové řízení, protože včera jsme opravdu dostali novou složku. Dobře, Dobře, 14. září budeme mít eh, možnost seznámit se s návrhem komise eh, o přeskumu v polovině období. Komise takto označila svůj text eh, ne jako revizi, revision, ale označilo to tedy takto a to bude mít důsledky. Je tady další věc, která by měla být ještě probrána veřejně? Ne. Dobře, v tom případě přejdeme do režimu za zavřenými dveřmi a ti, kdo nemají uh, místo na zasedání za zavřenými dveřmi, bych chtěl vyzvat, aby opustili sál.